Vážení kolegové, budeme pokračovat po této krátké přestávce. A další bod na pořadu jednání je doporučení pro druhé čtení pana Vitala Moreiry o přechodné úpravě pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Pane Moreiro, máte slovo. Víte, pane Moreiro, že máte k dispozici 6 minut. Můžete si je rozložit, jak chcete. Obvykle se 4 minuty hovoří na začátku a 2 minuty na konci, ale pokud třeba si to chcete rozdělit na 3 a 3, tak samozřejmě můžete. Když budete teď mluvit 6 minut, tak už na konci nebudete se moci vyjádřit. Takže vy si ten čas rozložte, jak chcete a já potom budu měřit, co vám zbyde a to vám dám na konci rozpravy. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Pravděpodobně je to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí s ohledem na meziregionální obchod. Jedná se skutečně o jednu z nejdůležitějších novinek z Lisabonské smlouvy. Vstupem této smlouvy v platnost, eh, to už bylo před třemi lety, eh, jsou mm, eh, zahraniční investice zahrnuty. A to znamená, že je zde výlučná příslušnost Evropské unie pro zahraniční obchod. Znamená to také, že pouze Evropská unie může schvalovat příslušnou legislativní úpravu. Kromě toho může dojednávat eh, dohody o zahraničních investicích eh, ve třetích zemích a členské státy mohou postupovat pouze samostatně tehdy, jestliže Evropská unie k tomu eh, dá svou svůj příslušný souhlas. Existuje ovšem celá řada víc jak 1200 dohod eh, bilaterálních eh, mezi členskými státy Evropské unie a třetími zeměmi. Jedná se také o ochranu investic eh, proti svévolným rozhodnutím jednotlivých vlád. Lisabonská smlouva ovšem neobsahuje žádná přechodná ustanovení pro stávající dohody. To znamená, přechodná ustanovení, kdy, kterými by měla být zaručen nyní eh, hladký přechod eh, k dohodám s Evropskou unii a třetími zeměmi. Bilaterální dohody mezi členskými státy a třetími státy, které vstoupily v platnost před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, zůstanou tak dlouho v platnosti, dokud nebudou nahrazeny dohodou Evropské unie a nebo skončí jejich platnost. Leda, že by musely být z nějakých důvodů přepracovány nebo zrušeny, a to na poput eh, Evropské komise. Tímto nařízením se také legalizují bilaterální investiční dohody, které byly nelegálně sjednány po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Znamená to, že jsou zde určité podmínky, které je třeba splnit, aby taková dohoda byla legalizována. Kromě toho v nařízení je stanoveno, ze jakých podmínek členské státy mohou být eh, oprávněny k tomu, aby uzavírali nebo eh, do, dojednávali nové investiční dohody, protože Evropská unie sjednává všechny dohody, na kterých nemá zájem. Kromě toho komise a rada musí dostat eh, příslušnou zprávu o takovýchto ustanoveních a mají být případně eh, navrženy změny. Toto všechno má velkou eh, předchozí historii. Já osobně jsem zpravodajem k této otázce. Nyní bychom chtěli dosáhnout nějaké schody. Očekávání evropských poslanců by měla být splněna a také by to mělo prospět celkově našemu společenství. Máte ještě dvě a půl minuty na závěr do zprávy. Nyní má slovo pan komisař de Gucht za komisi. Thank you, uh... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, jménem Evropské komise bych rád vyjádřil naše uznání. My si velmi ceníme spolupráce s parlamentem, pokud jde o tuto úpravu pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Dialog ukázal, že Eh, náš eh, přístup byl konstruktivní a že vytvořil velmi kvalitní legislativu. Rád bych poděkoval eh, celému výboru i panu předsedovi Morérovi, který se v tom velmi angažoval. Důvod, proč tento návrh předkládáme, je především to, že Lisabonská smlouva modernizovala obchodní politiku Evropské unie. To znamená, že přímé investice byly přeneseny na Evropskou unii, na evropskou úroveň a Evropská unie tak získala důležitost důležitý politický nástroj. Všechny instituty, které byly dříve schváleny a které se tedy eh, které již platí, eh, by měly i nadále eh, platit. My jsme tedy uzavírali dohody, které se staly součástí našeho EKI, AKI, ale zároveň tedy bylo potřeba vytvořit svébytnou evropskou politiku. Eh, toto nařízení je klíčovým legislativním aktem v této oblasti, byť to není záležitost jednoduchá. Trialog ukázal, že záležitosti, které spadají pod toto nařízení, jsou velmi komplexní a že se týkají právních institucionálních záležitostí. Eh, definitivní eh, legislativní postup Eh, je tedy velkým úspěchem pro nás, pro všechny. Eh, toto nařízení zaručuje právní jistotu pro evropské investory, protože díky němu budeme schopni eh, i nadále využívat bilaterální dohody, které v tuto chvíli platí, protože tyto dohody dostanou právní základ v rámci evropského práva do doby, kdy budou nahrazeny jinou dohodou. Zároveň je to tak, že toto nařízení obsahuje všechny důležité doložky nebo záruky, které mají zaručit, aby tyto eh, dohody nepředstavovaly eh, překážku pro eh, hladkou hladké provádění obchodní politiky Evropské unie, protože to je náš konečný cíl. Evropské instituce se musí soustředit na provádění evropské investiční politiky. To je základní věc. Měli bychom rozšiřovat vyjednávání o investicích tak, abychom chránili všechny evropské investory, abychom jim zaručili rovné podmínky a abychom zároveň byli eh, v souladu s našimi politickými a obchodními cíly. Já tedy vyzývám Evropský parlament, aby schválil závěrečnou dohodu eh, o úpravě pro dvoustranné dohody o investicích mezi členskými státy a třetími zeměmi. Je velmi povzbudivé, že vím, že vědět, že výbor to schválil takřka jednomyslně. Děkuji. Turno. Děkuji, pane komisaři. Nyní vystoupí řečníci jménem příslušných politických skupin. Jako první jménem EPP na dvě minuty paní, naše milá kolegyně paní Omen Ruiten. Eh, Pane předsedo, já hovořím za, kolegu, eh, za kolegyni eh, Levsky, která je vlastně stínová zpravodajka, ale právě teprve přišla. Eh, pane předsedo, kolega Moreira to již řekl zcela jasně. Od eh, Lisabonské smlouvy spadají eh, dohody o investicích do společné komunitární politiky. To znamená, že Evropská unie může zde mít legislativní právomoci. No, z dlouhodobého hlediska, pane předsedo, musí být uzavírány dohody přes investiční výbor se třetími zeměmi, ale vystávají s tím problémy. Existují členské státy, které uzavřely eh, dohody na ochranu investic se třetími zeměmi. Ovšem otázka zní, zda to, co udělá Evropská unie z hlediska dlouhodobého, dosáhne stejnou úroveň kvality, jakou e, dosáhly jednotlivé členské státy e, při svých dohodách se třetími zeměmi. Proto bych chtěla vyzvat k tomuto. Neměli bychom zůstávat u společného jmenovateli, měli bychom dosáhnout především vysoké úrovně. To je za prvé. Za druhé, co nám chybí, nebo co mně chybí, co postrádám, je možnost eh, smírčího řízení. Sporné případy by měly být eh, řešeny nejenom členskými státy u International Dispute Center, ale měly eh, by mít možnost i podniky podat takovou žádost o smír u této instituce. Já to pokládám za velice důležité. A na závěr ještě jeden bod. Komise v současné době, eh, pane komisaři, vyjednává, vy vyjednáváte, pane komisaři, s, kan- s Kanadou. A otázka zní, zda ta dohoda, která má být uzavřena s Kanadou, dosáhne také takové vysoké úrovně, aby nemuseli členské státy ustupovat ze svých eh, pozic. Existují různé obtížné státy, například eh, Čína, s nímž bude obtížné vyjednávat. Eh, ráda si vyslechnu odpověď pana komisaře. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám za socialistickou frakci. Nyní paní Josefa Andres. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Jak říkal zpravodaj, to je důležité téma. Jedná se o pravidla hry podle Lisabonské smlouvy která je třeba uvést do praxe před dalšími bilaterálními dohodami. EU e, bude odpovídat i za stanovení kritérií. Je to dohoda důležitá pro státy a pro harmonizaci v EU. Státy ovšem často byly proti, měli pocit, že se jedná o vměšování do jejich rozhodnutí a často vznikaly ožehavé situace u těch bilaterálních smluv. Smyslem je, aby Evropská unie v oblasti investic pokročila a proto je třeba zajistit právní jistotu investic. S touto zprávou jsme nalezli takový klíčový prvek pro to, jak zaručit ochranu dohod členských států s třetími zeměmi, dojde k harmonizaci investic v EU jako celku. A také je důležité, že se budou řešit e, arbitrážní spory a také se vymezí finanční odpovědnost. Tato, toto nařízení poskytne transparentnost, rovnost a píše černé na bílém, jak se má postupovat v případě neplnění smluv. Děkuji. Nyní jménem liberálů na dvě minuty vystoupí pan Rinaldi. Grazie, presidente, signor commissario. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, milé kolegyně. Schválení tohoto nařízení je velmi důležitým krokem při provádění ustanovení Lisabonské smlouvy. Jde o výlučnou působnost Evropské unie v oblasti mezinárodního obchodu. Já eh, souhlasím s dohodou s radou, protože je to samozřejmě anachronistické, aby se eh, jednotlivé členské státy staraly o podmínky, které by potom platily pouze pro ně. Já si myslím, že komise může takovéto podmínky zaručit mnohem lépe. A proto je velmi důležité, abychom takovou tu dohodu uzavřeli. Jde o spojení kompetencí, sloučení kompetencí a jde také o to, abychom e, konečně ukončili rozpory mezi členskými státy. Protože členské státy se navz- byly navzájem v konkurenčním vztahu a e, není možné, e, aby potom jednotlivé členské státy byly e, měli nedostatečně konkurenceschopné postavení. Samozřejmě, že záleží také na tom, jak to nařízení bude prováděno, ale pokud bude prováděno správně, tak může plnit svůj cíl, to znamená zastávat se evropských zájmů. Myslím si, že ty nástroje, které jsou tu stanoveny, jsou velmi vyvážené a e, musíme do, zohlednit i zájmy malých a středních podniků, e, které někdy v těch investičních dohodách nejsou dostatečně zohledněny, byť zároveň představují největší potenciál, pokud jde o zaměstnanost a inovace. Je potřeba dokázat, že za evropského vedení můžeme e, tyto investice zpravovat lépe než na úrovni členských států. E, členské státy jsou pozůstatkem roztříštěné Evropy. Děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně Keller za frakci Zelených. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům panu Zalevskému za Eh, vytrvalost v tomto procesu. My zelení jsme rádi, že ten výsledek zachovává výsady institucí, tedy parlamentu a nových pravomocí v oblasti evropské investiční politiky. To je úspěch, eh, který se některé síly v radě snažily spochybnit. Eh, je třeba, aby skutečně rada a parlament v tomto nestály proti sobě. Nařízení ale neplní ten hlavní cíl asi a sice postupně odbourat všechny bilaterální investiční smlouvy členských států. Stále se ponechávají otevřená vrátka pro dvojí systém, který by mohl fungovat na věky. To znamená, že ty bilaterální smlouvy mohou existovat na věky a není žádná záruka, že se to jednou stane skutečně minulostí. Eh, tím pádem tento právní předpis je neuspokojivý ve srovnání s původním cílem, kterým bylo, že se bude vlastně postupně přecházet ke společné investiční evropské politice a proti my, proto my zelení jsme proti tomuto právnímu předpisu. Děkuji, Francisko. A nyní na minutu a půl pan Paška, který vystoupí jménem EFD. Děkuji za slovo, vážený pan předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři. Odevzdání kompetencí členských států v oblasti společné obchodní politiky do ruk evropských institucí si vynutí rozsáhlé administrativní opatření. Na úrovni Evropské unie ale i na úrovni členských států a jejich obchodních partnerů. Stovky bilaterálních investičních dohod, které členské státy v minulosti uzavřely podle různých právních režimů, bude třeba postupně konvertovat do právního systému Evropské unie tak, aby nedošlo ke změnám v právech jednotlivých eh, smluvních stran. Vyjednávání investičních dohod eh, rozpracovaných nebo uzavřených v minulosti mezi členskými státy a třetími zeměmi nemohou proběhnout bez přímé účasti původních smluvních stran a proto bude nevyhnuté, nevyhnutelné při tomto procesu zvolit vhodnou proceduru podle e, smlouvy o fungování Evropské unie. Přitom je třeba zohledňovat i skutečnost, že při vyjednávání se bude zacházet i s informacemi, které se definují jako důvěrné a proto musíme zabezpečit přiměřenou diskrétnost citlivých údajů i v nových podmínkách. Jednou z možností, jak organizačně a technicky zvládnout tento komplikovaný proces, eh, je i v pozici rady deklarovaný přenos eh, provádění pravomocí na Evropskou komisi podle čísla 182 z roku 2011. Vzhledem k tomu, že tento proces je velice náročný, musí celý systém práce mít eh, velmi přesně a precizně zpracovaný. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Paško. A nyní ještě vystoupení jménem nezřazených kolegů na minutu a půl. Hans Petr Martin. M M A I a I Takto se tomu říkalo eh, na eh, konci minulého století. Multilaterální dohody o investicích. Tehdy se mělo za to, že to je ochrana, záruka pro celosvětové koncerny, že je to chrání před zásahy ze strany suverénních národních států znemožnilo to jakékoliv eh, zestátnění, omezilo to práva zaměstnanců. Namísto toho nyní máme, jak to vnímají historici a ekonomové, příliš rychlé rozšiřování Evropské unie. Na eh, ulicích jsme nebyli úspěšní, tak alespoň tady chceme mít jistotu. Alespoň tady chtějí mít eh, velké koncerny jistotu paralelně se vytvořily všechny ty bilaterální dohody. A nyní by to mělo být nějak schrnuto. Pokud tak jako já jste pro evropský, ale chce, chce, jste pro, ek, proti extrémnímu rozdělení růstu v rámci Evropské unie, tak si musíte položit otázku, jak jsou chráněny malé a střední podniky, jak to vypadá s patenty, jak se chováme vůči africkým státům. Nebylo by lepší u takovýchto dohod uh, diferencovat nebo rozlišovat mezi uh, eh, více a méně rozvinutými zeměmi? Já si myslím, že ta cesta, kterou jsme zvolili, je špatná. A byl bych velmi rád, kdyby Evropská unie uh, se o ochranu institucí snažila jinak kdyby nechránila pouze velké koncerny. Děkuji. Eh, Děkuji a tím jsme uzavřeli zástupci jednotlivých eh, frakcí a nyní kolegové individuálně. Jako první má slovo na dvě minuty pan Zalevský. Prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Eh, Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Je to velmi důležité nařízení které přijmeme zítra na plenárním zasedání. Proto, že ukazuje, jakým způsobem ta velmi důležitý článek Lisabonské smlouvy, který se týká společné investiční politiky, bude moct být zrealizován v praxi. Rád bych srdečně poděkoval všem kolegům, kteří pracovali v rámci Evropského parlamentu mezi socialisty, liberály, zelenými, ECR na, tom, na té směrnici. Chci poděkovat panu Moreirovi, panu Deguchtovi, který představil velmi zajímavou koncepci. Zelení předložili velmi daleko zacházející regulaci, která jednoznačně přesouvá otázku zabezpečení zájmu evropských investorů na stranu Evropské unie. Jednání s radou ukázaly, že to není možné. To nařízení, o kterém budeme zítra hlasovat, je také nařízením společenství. Možná nezacházejí tak daleko, jak chtěli naši kolegové ze strany zelených, ale mně se zdá, že zajistí ty hlavní prvky. Za prvé, systém ochrany evropských investorů bude společný. Nebude se dělit eh, na ty, kteří jsou lépe chráněni a na ty, kteří jsou hůře chráněni. Je známo, že některé země využívají toho rozdílu v ochraně na různé politické nátlaky. To je za prvé. Za druhé, ve chvíli, nebo do chvíle, než bude vytvořen obecný evropský systém, tak ty evropské úmluvy budou fungovat. Důležité je, aby ty evropské úmluvy co nejrychleji byly projednány a zde se hrává velkou roli komise, pan komisař de Gucht. A já jsem přesvědčen, že příští rok. Doufám, že ta první úmluva bude už existovat, budeme mít první společnou úmluvu. Důležité je, aby v té chvíli, kdy přemýšlíme o sobě a o těch eh, individuálních zájmech, eh, aby byl prosazen eh, také zájem společenství. Děkuji, kolego, překročil jste čas a teď má slovo na jednu minutu pan Gianluca Susta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Zítra Evropský parlament eh, doufám bude hlasovat pro toto nařízení, které představuje důležitý krok eh, směrem k plnému uplatnění Lisabonské smlouvy v obchodní politice. Takže díky legislativní iniciativě komise a díky kolegovi Moreirovi jsme došli až sem. Je to velmi důležitá iniciativa, protože prosazuje smlouvu a protože překonává to rozdrobení na poli investiční politiky, obchodní politiky a především, jak připomněl kolega Rinaldi, překonává interní dumping mezi 27, brzy už 28 členskými státy EU v tak důležitých oblastech, jako jsou obchodní investice, což je důležitý nástroj pro konkurenceschopnost dohoda, která zajistí právní jistotu než eh, bude tedy předána kompetence podle Lisabonské smlouvy upravuje se zde tedy i přechodná fáze, takže je to velmi důležitý krok v oblasti obchodní politiky. Děkuji. Děkuji, Gianluca. A teď má slovo na závěr na minutu a půl pan Andreas Melzer. Děkuji, pane předsedo. Eh, s smluv z minulých staletí se vzhledem k mm, strané mezinárodní ochraně investic mezi, se skutečně stal velice nepřehledný systém. Mnohé členské státy mají velká omezení regulač, svého regulačního prostoru. Na druhou stranu um, ty objemy přesahují HDP mnoha zemí národní ekonomiky mohou díky tomu růst. To je díky té kritizované dvojí funkci eh, v rámci těch žalob ochranu investic. Eh, současně EU nesmí ehm, proti, si protiřečit své vlastní politice. Garance exportu, ochrana bilaterálních investic eh, pro rozvojové země a tak dále. Pro ty by to mělo obrovské důsledky. Je nutné najít řešení pro případy, kdy eh, hrozí soudní řízení pro porušení smlouvy a eh, není to slučitelné s evropským právem. S ohledem na nejasnosti v rámci, které vyplývají z Lisabonské smlouvy, přímé zahraniční, in, která se týká nejasných pravidel pro přímé zahraniční investice. Tyto, všechny tyto věci je třeba vyjasnit, než bude uzavřena další dohoda. Děkuji. Děkuji a teď v rámci Catch the Eye máme dva kolegy, kteří se přihlásili na minutu. Má slovo paní Adriana Tykau. Muchas gracias, señor presidente. Mr. Commissioner. Pane komisaři, my vítáme pozici v prvním eh, čtení, tedy pozici rady, týkající se přijetí toho tohoto nařízení týkající se přechodných opatření ohledně bilaterálních opatření mezi členskými státy a třetími státy. Před Lisabonskou smlouvou členské státy vyjednávaly s třetími státy samostatně a jedná se o více než tisíc bilaterálních dohod, které se týkají eh, přímých zahraničních investic. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost tyto přímé zahraniční investice vstoupily do exkluzivní kompetence Evropské unie, staly se součástí obchodní politiky unie. A tento návrh stanovuje určitý rámec a podmínky, v nich členské státy mají nárok na zahájení jednání s třetím státem v zájmu nějaké změny stávající dohody a to umožňuje členským eh, státům vyjednávat eh, nové dohody. Děkuji a jako poslední pan Franz Obermeier. Děkuji, pane předsedo. S mm, zahraniční přímé investice spolu s obchodní politikou patří do výlučné působnosti členských států. Členské státy mohou uzavřít dohodu pouze, pokud budou mít zmocnění. Kromě toho jsou e, tím velice e, omezené tyto otázky a jsou i problémy s právní jistotou, protože smlouvy uzavřené členskými státy zůstávají v platnosti. Proto je nutné, aby investoři v Unii, pro které musí platit nejvyšší standardy ochrany, pokud jsou standardy ochrany v členské státy vyšší než um, Unie, tak mají uh, mít přednosti vyšší standardy. Děkuji. A teď po vystoupení všech kolegů bude reagovat eh, pan komisař. Máte slovo, pane Dekuchte, prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte mi stručně zareagovat na základní připomínky, které zazněly v průběhu této rozpravy, která podle mě ukázala, že existuje všeobecná podpora návrhu, na kterém jsme pracovali a že prostřednictvím jednání v rámci trialogu pod předsednictvím profesora Morery jsme skutečně dospěli eh, k textu, který je vám nyní předkládán. Eh, paní Omen Reuten se ptala, jaké to bude s výší ochrany, jestli bude stejná jako na té úrovni těch bilaterálních smluv. Samozřejmě, protože naším základním cílem je snažit se zajistit, aby každý členský stát dostal přesně tu vysokou ochranu, která, které se nyní těší jen několik málo stran. Je 1400 eh, smluv, spousta různých zemí, několik zemí, které jsou dobře chráněny, také je nutno přihlížet k velikosti členskému státu a je povinností komise zajistit, aby každý členský stát bez ohledu na svou velikost, i ten nejmenší, aby se mu dostalo stejné vysoké úrovně ochrany, jaké se zatím dostává pouze několika zemí v několika málo případech. Za druhé, vznikne z toho nějaký takový eh, nekonečný systém? Já myslím, že ne, protože my jsme žádali několik mandátů pro jednání o investičních dohodách se Singapurem, Kanadou a Indií. A neměli jsme vůbec žádný problém tyto mandáty dosáhnout, od, dostat od rady po diskuzi samozřejmě, ale oni nám spěřili důvěru k vyjednávání jménem Evropské unie. A teď pokud jde o e, postupné ukončování, tak právě protože členské státy budou stále více klást důraz na, jak tomu říct, na tom, aby bilaterální dohody se staly evropskými investičními dohodami. Protože tak právě se jim dostane stejná ochrana. Čili samotné členské státy e, budou dbát na to, abychom vytvářeli evropské dohody z těch současných bilaterálních. To je logika této věci, která je obsažena v tomto nařízení a proto právě komise souhlasila, že upustí od svého původního návrhu, to znamená omezit to ukončování na určitý počet let. Členským státům se to nelíbilo, nebylo do, možné dohodnout se na nařízení. Ale v podstatě se mi líbí ta dynamika členských států, které chtějí stejnou úroveň ochrany. Samozřejmě si to vyžádá určitý počet let, ale nakonec bude ta ochrana stejná pro všechny. A to je, myslím, to, o co by Evropská komise měla také usilovat. Děkuji, pane komisaři. Pane komisaři. Ano. Děkuji, pane komisaři. Myslíte si, že je pro poslance a pro tohoto předsedu i pro zpravodaje velkým potěšením setkat se s komisařem, kolegou, který zná toto téma a který nečte jen papír, který si připravil. To je věc, které si všichni ceníme a je důležité, abyste si byl vědom toho, jak si vážíme toho, že ten náš partner opravdu velmi dobře zná celou věc, to téma, o kterém diskutujeme. Já si myslím, že to všechno nás nutí k tomu, abychom i my sami byli lepší. A na závěr má slovo zpravodaj pan Moreira, který má tři minuty. Obrigado, eh, que me associe ao elogio da seriedade e Pane předsedo, já bych rád eh, rovněž se připojil k vaší chvále komisaře de Guchta. Jen málo kdy mu ušla příležitost diskutovat s Evropským parlamentem. Bohužel, pokud šlo o akta, tak se nám to zase tak moc nepodařilo. Nebylo to snadné vyjednávání. Bylo těžké přesvědčit členské státy, že FDI jsou, mají být nyní výlučné kompetence Evropské unie a že bilaterální smlouvy mohou zůstat v platnosti pouze potud, pokud nebudou překážkou společné obchodní politiky. A za třetí, že existuje vysoká přidaná hodnota společné evropské obchodní politiky místo eh, rozštěpeného přístupu fragmentárního eh, jednotlivých členských států. Ale nyní jsme na konci této tratě takže je třeba vyzdvihnout eh, angažma všech tří institucí. Jestli by se nám nepodařilo dosáhnout stejného výsledku, nebýt polského předsednictví i kyperského předsednictví. Významnou měrou přispěla i komise. Chci vám připomenout eh, vedoucí úlohu, kterou sehrál pan Mašád, který se skutečně vynasnažil hledat řešení přijatelná pro všechny tři instituce. Takže děkujeme sekretariátu a děkujeme také panu Zajevskému, stínovým zpravodajům, všem, kteří přispěli k dohodě, která se stála, zdála být na začátku tak v nedohlednu a proto doporučuji přijetí tohoto usnesení co největší většinou. Pomůže nám to k lepší integraci společné eh, obchodní politiky a budeme mít díky tomu stále těsněj, těsnější unii i v oblasti zahraničního obchodu. Děkuji a teď eh, uzavřeme konečně rozpravu. Hlasovat se bude zítra v poledne. Následující bod na pořadu jednání je další zpráva pana Vitala Moreiry. Je to makrofinanční pomoc k